So if colleagues could maybe, maybe take their seats now and... Uh... Tak kolegové, usaďte se a můžeme začít naše zvláštní zasedání výboru pro rozvoj. Kolegové a přátelé, jsem velice ráda, že máme dnes zasedání v Bruselu. Máme zde vzácného hosta, doktora Denise Mukwege laureáta Sacharovy ceny za rok 2014. A doktor Mukwege je výjimečný muž, který vede výjimečnou nemocnici ve východním Kongu. Já jsem měla tu čest navštívit před měsícem jeho nemocnici, viděla jsem práci, kterou vykonává za nesmírně složitých podmínek. Pečuje o ženy a děti, které jsou obětmi násilí, při konfliktech ve východním Kongu. Pan doktor Mukwege bude hovořit o východním Kongu, bude hovořit o obrovských problémech, kterými trpí tato část světa. Jsou to výzvy, které se týkají rozvoje. Náš výbor, pane doktore, zodpovídá za dohled nad rozvojovou pomocí generálního ředitelství pro rozvoj a také za humanitární pomoc my jsme ve vaší nemocnici mluvili o tom, jak už vám Evropská unie pomohla, vaší nemocnici i vaší nadaci a jak vám i nadále chceme pomáhat ve vaší nesmírně důležité práci. S velikou radostí si vyslechneme o práci vaší nadace a vaší nemocnice. Také víme, že ve východním Kongu a v oblasti Velkých jezer je teď období obtížné v Demokratické republice Kongo, v Burundi a Rwandě v nadcházejících měsících proběhnou volby. V Burundi, jak řada z vás ví z novin, teď jsou velké nepokoje, protože prezident ohlásil, že se bude ohla- ucházet o funkci ještě po třetí. V Demokratické republice Kongo se budou prezidentské volby konat v roce 2016 takže je to období i politické nejistoty a my jako poslanci Evropského parlamentu opravdu doufáme, že se tam volby budou moci konat v atmosféře klidu, skutečné demokracie a že bude možné eh, skutečně hájit zájmy občanů. Eh, pane doktore, vy jste v listopadu měl velice dojemný projev, když jste mluvil v Evropském parlamentu o vaší práci a od té doby, co jste eh, získal Sacharovovu cenu, jste eh, byl i vlastně eh, předmětem, předmětem útoků v Kongu, že máte problémy, jsem, mám velikou radost, že jste přijel. Vy jste se o víkendu zúčastnil otevřených dveřích v Evropském parlamentu a i dnes bude zvláštní akce, kterou organizuje jednotka pro Sacharovovu cenu pod vedením Uriky Luňáče, která je zde mezi námi. Dnes e, tedy se setkáváme i e, s naší delegací AKP, společné parlamentní schromáždění. Máme tady Louis Michel, předsedkyně delegace AKP, společného parlamentního schromáždění. a e, panu Michelovi dávám slovo ještě předtím, než dám slovo doktorovi Mukwegemu. Děkuji, paní předsedající. Pane doktore Mukwege, kolegové, dámy a pánové, přátelé, doktora Mukwegeho nemusím eh, představovat, je vzorem odvahy a musíme jej obdivovat a respektovat, patří k velikánům tohoto století. i celá lidská historie. Doktor Mukwege vytrvale bojuje eh, za svou věci a za důstojnost eh, lidských bytostí. a nevím, jestli on to ví nebo ne. Já jsem právě si zakoupil novou knihu 100 hrdinů eh, našeho století a nevím, jestli, pane doktore, to víte, ale vy eh, tam figurujete jako jeden z té stovky velkých hrdinů našeho století, což je opravdu výjimečné a vy si to, pane doktore, plně zasloužíte. Doktor Mukwege je laureátem řady cen eh, a uznání Víme, že je kněz, ginekolog, zakladatel a ředitel eh, nemocnice Panzi. Dělá čest Africe i celému světu. Má výjimečnou schopnost naslouchat těm nejzranitelnějším, nejchudším, těm, kteří nemají hlas ženám, které jsou obětmi sexuálního násilí, které přišly o naději, o budoucnost a i, jak on často říká, o existenci. Léčí jejich těla i duše a neustále se snaží znovu zažehnout světlo, které existuje v každé lidské bytosti i po té, co byla vystavena nelidskému zacházání má velkou schopnost dávat. Doktor Mukwege je jedním z těch, kteří opravdu dávat umí, snaží se bojovat za to, aby světlo zvítězilo nad temnotou, aby spravedlnost zvítězila nad beztrestností. Dovede mobilizovat naše svědomí, a silou svého přesvědčení dokáže mobilizovat eh, veřejné mínění. A co je snad nejpozoruhodnější, je, že nejenom, že je vědec a lékař, ale je také věřící, řídí se ve všem, co dělá svou vírou, která jej inspiruje. Ale především je doktor Mukwege svědkem, který se odváží eh, i povstat a účastnit se na politice. Někdy mu politici vyčítají, že se zabývá politikou, ale on dělá ještě více než to. On vyjadřuje své názory jako člověk. Vysvětluje, co se děje ve společnosti, v níž žije a dokáže i poškorpit svědomí eh, lidí u moci a dělá to svým zvláštním způsobem a také probouzí naše svědomí a to je také důležité, protože my často verbálně dokážeme vyjádřit soucit, ale vy, eh, pane doktore, máte obrovskou schopnost vzbudit naše svědomí. u příkladu jste tedy dostal Sacharovovu cenu, dostala se vám podpory všech našich poslanců. To je velice důležité, my i nadále budeme bojovat na vaší straně. Doufám, že se vám bude dostávat stále více podpory a že budete schopen měnit životy a, a i osudy těch nebohých žen, které se staly vlastně předmětem ve válce. Já vám blahopřeji k práci, kterou děláte a jménem všech našich poslanců chci vyjádřit náš obdiv a naši podporu. Colleagues, you've heard You, you, you ano, děkuji, Louis Micheli. Už jste se setkali s panem doktorem Mukwegem předtím, takže teď mu dám slovo, aby nám řekl podrobnosti o tom, jak to vypadá v Koňské demokratické republice a také, co si myslí o tom, jak bychom my ho mohli podpořit, jak bychom mohli také podpořit úžasnou práci jeho nadace. Pane doktore, prosím, máte slovo. Mesdames, messieurs les députés, Vážené poslankyně, vážení poslanci, na začátku bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě pozvali na toto mimořádné zasedání Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu. Na němž se chcete věnovat situaci v Demokratické republice Kongo. Je to pro mě opravdu ctí, protože, jak jsme právě slyšeli, <clears throat> od pana Louis Michela. Vyjadřujete solidaritu a vyjadřujete také vůli stát nám po boku v boji, kde se občas cítíme osamoceni. A někdy se také cítíme příliš slabí, protože nás zastrašují a také nám neustále vyhrožují. Všichni plníme své úkoly, snažíme se zejména podporovat ženy, které se staly obětí sexuálního násilí v naší zemi. A proč to děláme? Protože se domníváme, že tyto ženy mají své místo v naší společnosti a zaslouží si toto místo. Tyto ženy tvoří polovinu obyvatel naší země. Jsou to ženy mladé i starší. Víme, že bez míru a bez stability nemůže dojít k dalšímu rozvoji. Můžeme pracovat ze všech sil, ale pokud nebude v zemi mír a stabilita, tak k rozvoji nedojde. Bezpečnost a dodržování lidských práv jsou základní podmínkou nezbytnou k tomu, aby toto úsilí vedlo k udržitelnému rozvoji. Co se týče Koňské demokratické republiky, tak v roce 2013 eh, jsme pocítili velkou naději, protože tehdy byla podepsána rámcová dohoda s eh, Addis Abeby pro mír, bezpečnost a spolupráci v regionu Velkých jezer. Evropská unie byla garantem této rámcové dohody. Byl to velice silný politický i diplomatický závazek ze strany mezinárodního společenství, který chtěl řešit hluboké příčiny nestability, která eh, doprovází východní Kongo už více než 20 let. Toto vše ještě bylo také spojeno se strategií pro podporu míru a rozvoje, která byla také podpořena Světovou bankou. Dnes, v te, tehdy při podepsání dohody jsme opravdu viděli eh, naději v budoucnu, ale teď mám eh, pocit, že ta dohoda je ohrožena. Zaprvé tím, že dochází k zhoršování bezpečnostní situace, jak teď o tom hovořila paní předsedkyně, a také tím, že v zemi panuje mm, napjatá předvolební atmosféra. Dovolte mi teď, abych se vyjádřil k bezpečnosti, zejména na východu Konga. Východní oblast Konga zůstává stále e, roztříštěnou zemí, jsou tam různé konflikty a také celá řada jak koňských, tak i zahraničních milicí, které tam rozsévají hrůzu v, různých, e, v, celé, v celé řadě různých oblastí zemí, kde nad nimiž nemá stát žádnou kontrolu. Eh, neutralizace eh, ozbrojených skupin ve východní ve východě Konga, eh, prioritně tedy skupiny FDLR a ADF NALU, to, to ještě zdaleka nebylo dosaženo. Zejména tím, že neexistuje dostatečná spolupráce mezi jednotkami FARDC a mezi jednotkami OSN MONUSCO. V lednu 2015 zahájili jednotky FARDC operaci proti FDLR bez podpory e, zásahové jednotky e, MONUSKA. E, byť tato zásahová jednotka byla již několik měsíců zapojena do přípravy těchto operací. Důvod byl to, že nebyla dostatečně splněny podmínky speciální politické koncepce OSN Eh, která eh, se nazývá Human Rights Due Diligence Policy. Z toho důvodu Monusko nebylo schopno nebo se nemohlo zapojit do této operace a nemohlo ani poskytnout svou asistenci z toho důvodu, že se jednalo o síly, které byly podezírány z toho, že sami také mm, spáchali nebo porušovali lidská práva a i eh, humanitární práva, což vlastně nebylo tedy v souladu s normami a standardy OSN. Eh, dále ADF NALU. Eh, byla tam určitá podezření, ale myslím si, že ta situace mohla být vyřešena uspokojivějším způsobem. A způsobem, který by také umožnil, aby tyto dvě eh, skupiny, tedy FARDC a MONUSCO, mohly spolupracovat. Skupina ADF Nalu je milice, která je prý napojena na džihadistické hnutí Al-Shabaab a rost, i nadále také rozsevá hrůzu v oblasti severního Kivu. Například v minulém týdnu došlo dvakrát k útokům v oblasti Beny a byli tam také zabiti příslušníci modrých přelet, příslušníci OSN, během toho, kdy plnili svůj mandát Rady bezpečnosti a chránili civilisty. Minulý týden došlo také k masakru v noci zpátku na sobotu. Sedm lidí bylo zmasakrováno členy této milice ADF NALU. A to znamená, že celkem za méně než pět měsíců bylo teroristy ze skupiny ADF NALU zabito asi 300 osob. Když jsem obdržel Sacharovovu cenu, tak jsem také hovořil o těch hrůzách, které páchá tato milice v regionu ale bohužel to zde musím znovu opakovat a znovu zde musím hovořit o té stejné věci. Opravdu to ve mně vyvolává silné pocity, když vidím, že tato skupina může i nadále páchat zvěrstva a nikdo ji nedokáže zastavit. Je naprosto zásadní pro, Evropské unii, pro Evropskou unii, aby ze všech sil podpořila orgány Koňské demokratické republiky v tom, aby tato republika mohla provést hlubokou reformu bezpečnostního sektoru, kam patří eh, vojsko, ale také policie, justice i systém vězeňství. Je to také důležité i proto, aby jednotky FARDC a jednotka stabilizační mise OSN MONUSCO mohly společně ukončit toto závažné pošlapávání lidských práv a aby mohly přetnout ten začarovaný kruh násilí. Už bylo použito mnoho zdrojů, už bylo vyvinuto mnoho úsilí, ale bohužel, když je zde vojsko a policie, která nedokáže ochránit civilisty, tak eh, se nedá dělat nic. Jediné, co se dá dělat, je reformovat tyto ozbrojené jednotky. Domníváme se, že to je také jedním z klíčů, díky němuž může být eh, opět eh, navráceno bezpečí do tohoto regionu a pak teprve můžeme hovořit o snaze po rozvoj. Nyní mi dovolte pohovořit o volbách. Eh, Končská demokratická republika a také sousední země se chystají na volby, eh, které tam budou probíhat v následujících třech letech. Existují spekulace o tom, že ten stávající režim se bude snažit zůstat na svých funkcích a to se mm, také eh, zobrazuje ve veřejné debatě a lidé hmm, hledí do budoucnosti s úzkostí. Nedávno se také ukazuje, eh, že eh, jeden ten prezident se snaží prodloužit svůj mandát a tím vlastně by překročil ústavu. Ta snaha udržet se u moci dále ohrožuje místní mír a také by to vedlo k dalšímu období nestability. Existují také určité, určité spochybňování časového harmonogramu voleb v, v Končké demokratické republice a také dochází k rychlé decentralizaci, k níž vlastně musí dojít během asi dvou let, aby došlo k uspořádání voleb ve všech regionech ve stejnou dobu a to všechno vede k velké nestabilitě. Lidé také um, vyjadřují obavy, že může dojít k určitému posunu na časování toho časového rámce voleb. Blíží se tedy volby a obecné klima v tomto regionu ukazuje, že narůstá napětí, dochází také k oklešťování e, základních svobod. Od Kinshasy po Bujumburu jsme svědky toho, že jsou Eh, že, že probíhají různé občanské demonstrace. Lidé volají po demokratické změně, chtějí, aby došlo k demokracii. Mm, v Kinshase, v Bužumbuře, tam také došlo k eh, manifestacím a také eh, vidíme, že dochází k potlačování. Všechno to vlastně plete. Eh, všechno to vlastně vede z násilí, které vypuklo ve Rwandě v 93. roce. Dochází také k zastrašování a k tomu, že, že jsou zatýkáni obránci lidských práv. Eh, chci také si vzpomenout třeba na lidskoprávní obránce z Kinshasy a z dalších oblastí. Někteří jsou stále uvězněni. A proč byli uvězněni? protože pokojně míru milovně volali po demokratické změně politiky v jejich zemích. Například nedávno eh, Dož eh, se vyjádřila paní Fatu Bensuda, žalobkyně u Mezinárodního soudního dvora, v tom smyslu, že má velké obavy ohledně narůstání <clears throat> tohoto násilí a domnívá se, že by to mohlo vést až k páchání závažných eh, trestných činů, které by potom spadaly do tohoto vlastně do dikce Mezinárodního soudního dvora. Vážené dámy, vážení pánové, už dlouho eh, zde bijeme na poplach. Je zapotřebí, abychom předešli opakování nových humanitárních katastrof a musíme také zabránit tomu, aby nová generace padla za oběť. Eh, Mezinárodní společenství a Evropská unie se musí všichni spojit a musí také zapojit všechny příslušné aktéry do dialogu a musí rozšířit eh, prostor svobody. Také je důležité, aby Evropská unie a členské státy eh, mohly podpořit eh, proběhnutí svobodných a důvěryvných voleb. Také je zde nástroj, Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, který by mohl rovněž podpořit úsilí občanské společnosti Konga k tomu, aby zde bylo lepší monitorování, osvěta, je důležité také zaručit to, že odpovědnost a vláda budou, mít, eh, budou nést odpovědnost. Mm, prioritou je řádná zpráva věcí veřejných. Společně s mezinárodními partnery se musí Končská demokratická republika přihlásit k tomu, že chce zlepšit transparentnost eh, ve zprávě věcí veřejných a že chce také lépe bojovat proti korupci. Před dvěma týdny jsem obdržel zprávu zvláštního poradce eh, prezidenta a v té zprávě se hovoří o spronevěrách, o korupci. Také je tam například eh, řečeno, že během loňského roku zmizelo ze státní kasy asi 15 miliard. Takže opravdu si ptám, jaký, jaký vývoj může ta země mít, když je zde tak obrovská spronevěra. Opravdu boj proti korupci je klíčovým mm, faktorem v celém tomto procesu. Pokud chceme opět eh, usilovat o další rozvoj této země, tak musíme opravdu zlepšit situaci veřejné zprávy a bezpečnosti, protože jinak bude rozvojová pomoct něčím, co ne- nemůže pomoci ani posílit instituce, ani nezlepší život eh, občanů. Nedojde ani k vymícení chudoby, pokud nedojde k takovému zlepšení. A nebo ty zisky budou využity pouze jednotlivci k jejich vlastnímu prospěchu. Vážené dámy, vážení pánové, během proslovu, který jsem měl ve Štrasburku, když jsem získal Sacharovou cenu, tak jsem hovořil o tom, že Končská demokratická republika má jak lidské, tak i materiální zdroje, které jsou e, možné k tomu, aby se mohla vyvíjet. Má země byla vždy klíčovým hráčem globalizace a také celosvětového rozvoje toho moderního světa. Dám vám několik příkladů. Například kaučuk který umožnil rozkvět automobilového průmyslu. Pak třeba zmíním uran, který přispěl k tomu, že mohla být ukončena druhá světová válka. A pak máme také důležité kovy, cín, wolfram a tantal, které úplně změnily revolučním způsobem způsob, jak eh, dnes komunikujeme. Takže vidíme, že opravdu Kongo je vždy, vždy bylo a vždy je eh, ve středu všeho pokroku a že Kongo vždy stálo, mm, když eh, na místě, když eh, mělo dojít k pokroku, ale bohužel tento pokrok vlastně nebyl ani řádný a ani nebyl řádně sdílen. Tyto zdroje, které by umožnily, které umožnily pokrok Evropy a také i ostatních částí světa, nikdy neumožnily dobrý rozvoj místních občanů, kteří tyto minerály těží. Jediný, kdo z nich měl zisk, bylo pouze několik podnikatelů a několik vrcholných eh, politických představitelů kteří eh, s nimi zacházeli bez skrupulí. Dnes nám můžete pomoci začít psát novou historii Konga. Měli bychom vycházet eh, ze vzájemně výhodných výměn a také ze situace, která bude výhodná pro všechny. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Lidská práva nejsou pouze jednou z zásadních hodnot Evropské unie, ale jsou také jedním z cílů, na kterém eh, jsou eh, založeny eh, zahraniční vztahy. To znamená prosazování míru, rozvoje a také mm, posilování demokracie a právního státu. Já bych dnes chtěl na vás apelovat, abyste zajistili větší konzistentnost, větší soudržnost mezi ekonomickými politikami a mezi dodržováním lidských práv a také, abyste lidskou důstojnost kladli do středu všech ekonomických i finančních otázek. Dnes existuje historická příležitost, která se týká mm, obchodu s minerály. Jedná se o takzvané krvavé minerály. Na příštím plenárním zasedání Evropského parlamentu, který se bude konat 20. května, bude tato příležitost eh, vyřešit tuto otázku. Protože právě eh, tyto minerály jsou jednou ze stávajících a ze stále opakujících se příčin těchto konfliktů a vedou také k sexuálnímu eh, násilí. Mm, oběti tohoto sexuálního násilí léčíme mnoho let právě v naší nemocnici v Panzi schválení speciální legislativy, která by omezovala obchod s těmito minerály, by se také eh, zlepšilo dodržování norem OECD, které se týká poskyt dodávek a také by to eh, vedlo k souladu s závaznými pravidly, které byly eh, zavedeny mezi USA a mezi několika africkými zeměmi. Také by to vyslalo jasný signál celé podnikatelské sféře, že občané a spotřebitelé si přejí transparentnost. Máme obavy, že tato pravidla, které navrhla Evropská komise, jsou příliš slabá na to, aby přinesla opravdovou změnu. A bude záležet pouze na dovozovatelích, eh, na, na těch, kteří dováží, zda se chtějí do tohoto systému zapojit, protože se jedná o návrh dobrovolného mechanismu. Tento mechanismus by se nakonec týkal pouze asi 0,05 všech podniků, které používají nebo mm, tyto minerály nebo s nimi obchodují v Evropské unii. To znamená, že i, i pokud by tento návrh komise byl schválen, tak žádný podnik nebude mm, právním způsobem zavázan k tomu, aby ověřoval, zda se nepodílí na financování konfliktů, anebo vlastně tím pádem i na porušování lidských práv. Takže tato opatření, která nebudou závazná, se tedy budou nakonec možná týkat pouze některých 20, nějakých 20 hutí nebo rafinérií, které zpracovávají cín, wolfram a tantal v Evropě. My bychom chtěli závazné povinnosti, které se budou týkat všech podniků, kteří, kon, kteří e, zachází, kteří obchodují s těmito konfliktními minerály. Protože e, je důležité, aby se to netýkalo pouze nějaké hrstky hutí a rafinérií které dováží surové, eh, suroviny, tedy na cín, wolfram a tantal. Chtěla bych vás tedy vyzvat k tomu, abyste posílili tento mechanismus certifikace, který byl také zřízen speciální konferencí CIRGL, Mezinárodní konferencí pro region Velkých jezer. Eh, má se zde zajistit, že při těžbě minerálu budou dodržována lidská práva a že také se bude transparentním způsobem s těmito minerály obchodovat. Ehm, také je špatné, že lidé musí ehm, opouštět místa, aby se tam mohlo těžit. Také tam budou speciální certifikáty, aby, doš, aby docházelo i k dobrému zacházení. Ehm, nesmí to být někdy, někdy to špatné zacházení je nejenom z, ze strany těch milic, ale i z vládních částí, takže je důležité, aby zde existovala certifikace. Domníváme se, že by nám to pak pomohlo Ehm, zlepšit situaci ve všech oblastích, kde dochází k těžbě těchto minerálů. A že tam k tomu nebudou žádné překážky. Protože je důležité, aby tam byl dobrý, eh, dobrý řetězec dohledatelnosti, aby to vlastně ta, ta první fáze celé toho řetězce byla jasná, protože jinak budou na těch minerálech stále, eh, budou ty minerály stále potřísněny krví koňských žen. Musíme teď jednat, musíme využít veškerou energii, kterou máme a napřít ji k tomu, abychom dosáhli udržitelného míru a rozvoje v oblasti Končské lidové republiky a i v celém regionu Velkých jezer. Děkuji. Merci. Dr. Mukwege, you've given us a wheel. Pane Mukwege, vy jste nám tuto chvíli předložil velmi dobrý obrázek všech těch výzev, před kterými stojí váš region a jsem si jistá, že mnoho z vás se přihlásí o slovo a pan Stýr za EPP bude prvním řečníkem. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Velmi rád bych přivítal také pana doktora Mukvegeho zde mezi námi. Jsem velmi rád, že jste k nám opět přišel. Já jsem také velmi rád, že jsme se viděli v sobotu, kde jste hovořil o ústřední eh, roli žen pro celý region a také pro celý rozvoj, ale samozřejmě vám také děkujeme za vaší práci, kterou odvádíte v Koňské demokratické republice a té si opravdu velmi vážíme. <clears throat> Velmi dobře jste vlastně hovořil o jádru té věci. To znamená, hovořil jste o tom, co je důležité pro, pro rozvoj Tudíž víme, že velmi důležité jsou kvalitní instituce, jak politické, tak hospodářské. A to je samozřejmě důležité, to si všichni uvědomujeme, uvědomujeme a je to také i z toho důvodu součástí našeho usnesení. To znamená, je velmi důležité zdůraznit opravdu to, nejzásadnější, protože je třeba se zaměřit na ty nejdůležitější otázky, jako je korupce či nelegální toky eh, kapitálu. A to jsou věci, které také, eh, na které se musí soustředit i komise ve svých prohlášeních. Vy jste také hovořil o těch konfliktních surovinách. V tuto chvíli Evropský parlament eh, už se této otázce věnuje v různých výborech. To znamená, že se hovoří o těch povinných certifikátech. Samozřejmě, že je tady otázkou rozsoh působnosti. Tudíž eh, samozřejmě je to otázkou, zdali už jsme nějakým způsobem pokročili, nebo zdali jak, jakým způsobem se v tuto chvíli připracovává ten původní návrh komise, ale v konečném důsledku samozřejmě bude otázkou, jakým způsobem budou fungovat samotné instituce a jakým způsobem budou přispívat ke správné eh, správě a řízení a zdali opravdu zajistí správné fungování celého toho systému a zda bude zajištěna spolupráce s lidmi, jako jste vy, s lidmi, kteří se snaží eh, podpořit demokratický rozvoj vaší země. Chci vám v tuto chvíli vyjádřit eh, podporu za celou naší eh, politickou skupinu a také vám chci říci, že my jsme velmi pozorní ke všemu tomu, co říkáte a ještě jednou vám chci říci, že si vaší práce velmi ceníme a děkujeme vám za ní. Paní Pereira za sociální demokraty. Pan Pereira. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Projev pana Denise Mukwegeho jak jsem již tedy říkal, To, co říkal pan doktor Mukwege, je jako již obvykle pro nás velmi důležité. Je to také zásadní zdroj inspirace pro nás, pro všechny. Mělo by nás to vést k mobilizaci. V tuto chvíli víme, že všechny alarmy jsou opravdu na té nejvyšší úrovni, protože velmi dobře víme, jaká eh, zásadní konfliktní situace panuje v tuto chvíli v Koňské demokratické republice. V tuto chvíli je skoro těžké vůbec říci, co je nejnaléhavější, nebo jaký problém je nejnaléhavější, protože základní práva jsou porušována ve všech oblastech. E, v oblasti základních lidských práv, e, práv reprodukce, sexuálních práv a tak dále. Tudíž víme mimo jiné také, že e, situace je i z politického hlediska velmi nestabilní. Není zajištěná bezpečnost obyvatel. Velkým problémem je také korupce. A jedna z nejdůležitějších věcí, která zazněla z vaší strany, je to, že i ve světle všech těchto opravdu velmi naléhavých výzev, vy neustále upozorňujete na příčiny, důvody celé této krize. Tady hovoříme v tuto chvíli o strukturálních problémech, o zásadním problému v systémové struktuře, což je jaksi neobvyklé. Ne vždy by člověk očekával, že člověk jako vy, vy jako lékař, eh, který každý den pracuje ve své nemocnici, bude zmiňovat takovéto otázky. Ale podle toho, co vy říkáte, je nám jasné, že je třeba dělat něco víc, než pouze odpovídat na ty nejnaléhavější výzvy. Tudíž co je třeba udělat? Musíme zajistit, aby všechny naše politiky zamířené vůči tomuto regionu byly koherentní. To znamená všechny politiky eh, v oblasti lidských práv, v eh, oblasti hospodářské výměny a tak dále. A to znamená také, že tady potřebujeme zcela jasná a efektivní pravidla a zákony. A i z toho důvodu bych rád tady v tuto chvíli vyjádřil za naší politickou frakci následující. Já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby Evropský parlament opravdu reagoval na úroveň jak se, naléhavosti těch eh, problémů. A to právě konkrétně i v oblasti té povinné certifikace eh, těžených eh, surovin. To znamená, aby tady nešlo pouze o nějaké autocertifikáty. Musíme tady zajistit, aby ta certifikace fungovala a byla efektivní v celém eh, výrobním řetězci, v celém tom těžebním řetězci. To si myslím, že je v tuto chvíli ten první úkol, kterého se musíme my jako Evropský parlament zhostit. Ale měl bych možná také připomínku či otázku, protože v tuto chvíli si myslím, že ty výzvy jsou jasné. V tuto chvíli jsou vypracovávána nová pravidla, to vím. Ale já se ptám, jak bude taky probíhat aplikace provádění těchto nových pravidel, protože možná, že se nám podaří eh, vypracovat nějaký systém povinné certifikace který by měl zajistit, jak si, že nebude docházet k nelegální těžbě a nelegálnímu obchodu eh, se surovinami. Ale jakým způsobem zaručíme, že ta pravidla tohoto systému budou opravdu doruč, do, jak si, dodržována, budou prováděna? Protože víme, že ta situace je velmi, velmi komplikovaná a proto se vás chci zeptat na to, jak si vy tu aplikaci, to provádění samotné ve skutečnosti eh, představujete? Myslíte si, že to bude možné? Myslíte si, že se nám podaří regulovat celou tu oblast eh, těžby surovin? Myslíte si, že budeme schopni opravdu vytvořit systém, který bude také proveditelný? Protože to je přesně to, co si všichni z nás přejí. Děkuji. Paní Judy Sargentine za zelené. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu doktorovi, že ještě jednou přišel za námi do Evropského parlamentu a jsem opravdu velmi ráda, že jste zaujal tak jasný postoj k těmto konfliktním eh, surovinám, minerálům. A jsem také velmi ráda, že tedy přesně víme, jaký postoj zastáváte. A v tuto chvíli Evropský parlament tedy vypracovává nový návrh, ale vy jste velmi dobře zmínil, že ten současný návrh našeho výboru se vlastně omezuje pouze na 20 rafinerií, že je slabý a například přístroje jako tento můj mobilní telefon nejsou vůbec vyráběny v Evropské unii a my tudíž tady potřebujeme regulace i mimo evropskou úroveň, tak aby to opravdu mělo nějaký dopad. Před dvěma lety v oblasti severního severního a jižního Kivu jsem viděla v podstatě, za jakých podmínek se v podstatě pracuje, za jakých podmínek jsou suroviny těženy. A viděla jsem, že lidé opravdu nemohli v podstatě ani eh, provádět tu práci tak, jak by měly. Ale tady v tuto chvíli je třeba samozřejmě zajistit, aby ty peníze z těchto surovin nebyly neustále eh, odváděny z vašeho eh, státu. A já jsem opravdu velmi ráda, že jste tady s námi tak, abyste nám pomohl vlastně celou eh, tuto složitou situaci vyřešit. Já si myslím, že v tuto chvíli se opravdu nacházíme ve chvíli, kdy opravdu chceme, chceme zastavit válku eh, v celé oblasti Demokratické republiky Kongo. Ptám se, zdali je tu ještě někdo, kdo se dříve nepřihlásil o slovo, ale by přesto eh, rád by promluvil pan Díaz Demera. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych velmi rád také poděkoval panu doktorovi, který za námi opět přišel a jsem také opravdu velmi rád, že se i nadále stará a pečuje o e, ženy, které trpí i sexuálním násilím a také pečuje o další zranitelné a slabé obyvatele ve své zemi. Nicméně ve mně vzbudilo trošičku obavy e, to, co vy jste vlastně zmiňoval e, v souvislosti s ADF NALU a s jednotkami OSN. Chci vědět, zdali si myslíte, že tady by mohlo dojít k přelití jejich vlivu vlastně do celého regionu. Vy jste vlastně zmiňoval tu otázku destabilizace. Hovořil jste o znovu zvolení určitých prezidentů. A za několik dní se já vydám do Bužumbury, bude to 24. a budu se vlastně účastnit té první fáze celého toho volebního procesu. A já bych rád věděl, jak se k tomu stavíte vy. Tudíž, co si myslíte o bezpečnostním aspektu v těch dvou oblastech, které jsem zmínil? Děkuji. Oui, merci. Euh, j'ai une question. Euh. Děkuji. Já mám jednu otázku velmi politického charakteru, kterou bych v tuto chvíli rád položil. A samozřejmě vám také, pane doktore, děkuji, že jste za námi přišel. Jde tady o otázku rozvoje protože minimálně z pohledu Bruselu Evropská unie, stejně jako její členské státy, se snaží jak si navazovat partnerství. A z toho důvodu také musí respektovat své oficiální partnery, což jsou v podstatě v tuto chvíli ústřední síly nebo ústřední mocnosti či vlády těch států, se kterými chce spolupracovat. A já se v tuto chvíli ptám, zdali si myslíte, že eh, konžské úřady v tuto chvíli budou nastavovat nějaká omezení nebo budou se stavět nějakým způsobem proti aktivitám, eh, nad kterými se zamýšlí v tuto chvíli Evropská unie. Chci se zeptat, zdali ve chvíli, kdy Evropská unie či její členské státy nebudou v podstatě respektovány eh, jako partneři, tak eh, co se stane? Jak si myslíte, nebo myslíte si, že by nezávislé nevládní organizace mohly eh, oficiální úřady nahradit? Pan Venta? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já, Já samozřejmě sleduji, sleduji, sleduji velice často to, co, pane doktore, činíte a jak už řekla paní předsedající, jsem zpravodajem zde v Evropském parlamentu a my se zde snažíme nacházet řešení, která by pro vás také mohla být uspokojivá, protože vy zde zastupujete svou zemi. My zde celou dobu hovoříme o povinné a nepovinné certifikaci Domníváte se, že je potřeba ještě učinit nějaké doplňující kroky, aby byla zaručena politická stabilita v Kongu, protože to je samozřejmě důležitý faktor. v boji s tím fenoménem konfliktů nebo bojů o minerály. To by určitě ve vaší práci také pomohlo. Děkuji. Um, thank you very much. Děkuji. Paní Besera. gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme Pane Mukwege, jsme opravdu velmi šťastní, že vám v tuto chvíli můžeme vyjádřit opětovné díky za vaší práci, protože vidíme, že i stále, stále, stále bráníte to, za co vám byla také udělena sakarová cena. V souvislosti s tím, co již bylo řečeno, eh, v souvislosti s důležitostí eh, toho současného návrhu o povinné certifikaci a také eh, jde o důležitost Evropského parlamentu, který musí přijít s jasným, efektivním návrhem, který ale zároveň bude také proveditelný, který bude užitečný pro všechny, pro všechny součásti eh, toho výrobního a těžebního řetězce, protože my samozřejmě chceme, aby to všechno mělo pozitivní dopady, hlavně pro váš stát. Nicméně ráda bych se vás zeptala na následující věc. V tuto chvíli musíme učinit ty poslední kroky. Zároveň se ale pro, eh, projednává také eh, dohoda o volném obchodu TTIP eh, s Spojenými státy americkými, což samozřejmě v tuto chvíli musíme říci je velmi důležitá dohoda pro nás, pro všechny. A já se ptám, zdali si nemyslíte, že by ta dohoda, na které pracujeme my, tuto chvíli s vaším regionem, by měla být podobná této dohodě o volném obchodu, na které v tuto chvíli spolupracujeme se Spojenými státy americkými? Um, děkuji. Nikdo další se o slovo zřejmě nehlásí. Máme tady komisi. Ne, komisi ne, omlouvá se předsedající. Někdo z DG Trade? Pan Senia Raco? Paní, ma, paní Senia Raco, přejete si slovo? Já jsem dostala jenom vaše jména, nevím, jestli se vlastně hlásíte o slovo. Dobře, my zde nebudeme hovořit o legislativě týkající se minerálů jako předmětu konfliktu, o tom bude řeč až příští týden. Za eh, DG lidská práva tady máme paní Tyson. Žádné otázky na vás také vlastně nemáme, ale já mám pro vás otázku, pane doktore Mukwege. Když jsem navštívila Kongo a vaši nemocnici, jen chci vysvětlit, Eh, kolegům navštívit tuto nemocnici je skutečnou výsadou. Nejenom, že se tam léčí ženy a děti, které byly obětmi sexuálního násilí, ale je to vlastně takový ostrůvek míru a naděje v té regiony. Vidíte to na lidech, jak vzhlížejí k té nemocnici jako k místu, kde by vlastně mohlo existovat jiné Kongo, kde vám lidé eh, naslouchají a jsou tam, eh, jsou tam veliké cedule, kde stojí řekni pravdu. K tomu tam jsou lidé vybízeni, aby sdělili pravdu eh, o svých osudech. A eh, vy jste hovořil i o problémech s financováním ze strany EU. Momentálně DG Echo se snaží financovat léčbu lidí, žen a dětí, které byly obětmi sexuálního násilí, ale rozpočet eh, <clears throat> DG Echo je vystaven obrovskému eh, tlaku, jak to v našem výboru pro rozvoj dobře víme. A vy jste eh, se chtěl pokusit získat financování od DG Rozvoj, protože tam je dlouhodobější perspektiva, kdežto DG Echo poskytuje pouze rozpočet jednorázový, jednoroční a my potřebujeme dlouhodobější perspektivu, co se týče financování Eh, rozvoje. Už jsem eh, požádala komisaře Nemicu, aby se zaměřil na tuto otázku a vyřešil ty problémy s financováním. Jestli, pane doktore, chcete promluvit na toto téma, tak můžete, ale bylo by dobré, aby my jsme se také na tím zamysleli, protože odpovídáme za financování jak ze strany DG DEVCO, tak ze strany DG ECHO. Nesmíme si, nemůžeme si dovolit připustit, aby tento projekt eh, v Kongu ztratil podporu. Pane eh, doktore, dostal jste řadu otázek na různá témata, dávám vám tedy slovo k odpovědím. Děkuji za slovo. odpovím eh, na otázky, které jsou podle mého názoru zásadní. Protože otázky, které jsem položil jako chirurg, tak eh, to jsou otázky, které by chirurg klást neměl. V tom máte pravdu, ale co nás vedlo k tomu, abychom kladli takovéto otázky, to je každodenní zkušenost, před kterou stojíme když jsme začali léčit oběti sexuálního násilí, což bylo už před 15 lety, tak jsem pracoval jako chirurg na operačním sálu. Pracoval jsem 22, někdy až 22 hodin. A věřili jsme ve výsledky své práce, protože jako chirurgové jsme výsledky měli. Ale když tatáž pacientka, kterou jste operovali, přijde po druhé, tak co máte říci? Poprvé řeknete, bohužel stalo se vám něco takového, uděláme všechno, eh, co můžeme, aby, abychom vám pomohli, ale eh, když ta žena eh, přijde po druhé, vše zase bylo zničené, tak tehdy jediné, co můžete říci, je, že už nemůžete udělat nic. Jenže řekneme, že nemůže odejít z nemocnice do té doby, než se nám podaří najít řešení. Měl jsem případ, kdy jsem měl eh, v nemocnici dítě znásilněné matky. Matka byla znásilněna, já jsem jí eh, léčil maximálně, včetně psychologické pomoci, ale tentokrát přišla se svým dítětem, které bylo také znásilněné a tehdy jsem pochopil, že ta situace je opravdu strašlivá a když jsme v takovéto situaci, tak se to snažíme vyřešit co nejrychleji, ale neřešíme přitom tu základní otázku. A v tu chvíli jsem odešel z operačního sálu, abych mohl hovořit s vámi, s lidmi, kteří mají rozhodovací pravomoci. Abych vám řekl, že je možné používat prostředky, které máme, peníze na léčbu, na rozvoj, na takovouto nouzovou situaci, která ale může zůstat nouzová z dlouhodobého hlediska. A k té poslední otázce možná vám mohu vysvětlit, že ano, máme už více než 10 let finanční pomoc od Evropské komise Evropské unie. Teď se ta pomoc začala snižovat, ale bohužel se nesnižuje počet obětí. nemůžeme pracovat v tomto eh, nouzovém režimu, musíme hledat jiná řešení. Dnes, jak řekla vaše předsedající, se zkrátil rozpočet naší nemocnice a my teď stojíme před problémem, že si musíme vybrat, koho budeme léčit. Z etického hlediska je toto velice těžké. Přijdou k vám dvě pacientky. Obě dvě mají, trpí inkontinencí, vlastně eh, píštěl mezi pohlavními a močovými orgány a když se zeptáte, jak se jí to stalo a ta žena řekne, že po znásilnění, tak ji budete léčit, když řekne, že se to stalo po porodě, po, po porodu, který, který byl spackaný ze strany lékaře, což považuji také za násilí, protože ty ženy jdou porodníkovi tak eh, o ty tedy je postaráno, ale ty, které neměli to štěstí a utrpí poškozením pohlavních orgánů, tak těm musíme říci, že je nemůžeme do nemocnice vzít, což je pro lékaře velice těžké. Obě dvě ty ženy trpí tím samým problémem, jsou stigmatizované. Ta situace je veli, velmi špatná, proto potřebujeme pomoc Evropské unie. A je důležité také mluvit o tom, jak do rozvoje zapojit to, abychom mohli přijmout všechny tyto ženy bez jakékoliv diskriminace. Také musíme přemýšlet, jak bojovat proti těmto situacím, aby se toto nedělo. To se nám ale bez podpory evropské společnosti nepodaří, abychom mohli pokračovat v léčení, kde bychom nemuseli diskriminovat. Další otázka se týká práce, mm, co se týče příčin a podstaty. Když jsme přemýšleli nad podstatou a příčinami, tak jsme si uvědomili, že velkým problémem je násilí, které je pácháno v oblastech konfliktu. Pokud se nám nepodaří vyřešit otázku konfliktu, tak budeme pořád dělat totež a nic se nezmění. Proto jsme se začali zabývat i reformou bezpečnosti, protože ta je zcela zásadní. Jestli se nám nepodaří uskutečnit hloubkovou reformu, budeme mít stále stejné problémy. Už teď to vidíme. Ty problémy, k nímž došlo v oblastech konfliktu po uzavření mírových dohod, nebralo se vůbec v potaz, že ty skupiny ozbrojenců eh, vymývaly dětem mozky a pak je přijali do armády bez toho, aby se těm dětem dostala nějaká psychologická podpora. Takže ty děti sice nemají zbraně, ale bez psychické léčby se nepodaří toto zlo vymítit. Musíme na to zlo zaútočit, musíme trvat na reformách. Je třeba věnovat se i lidem, kteří v minulosti bojovali v armádě, aby posléze třeba mohli sloužit v armádě a v policii a pomáhat civilnímu obyvatelstvu. Nerosty nejsou jediným předmětem konfliktu eh, v Demokratické republice eh, Kongo, ale, ale ten konflikt se kvůli nim neustále rozmíchává znovu. Eh, to udržovat toto všechno stojí peníze a odkud eh, pocházejí ty peníze právě z těchto nerostů. My se domníváme, že kdyby dnes poslanci Evropského parlamentu, a není to otázka jedné frakce nebo jednoho výboru, je to otázka celého lidstva. Takže myslím, že je potřeba se dívat e, za hranice politických stran e, nebo výborů. Musíme mluvit o všech lidech, aby všechny strany, všechny frakce pochopily význam této otázky, toho problému dodavatelského řetězce. Začali bychom těmi certifikáty certifikace nerostů by umožnily zjistit, kdo přesně ty nerosty těžil, za jakých podmínek, s kým. A já jsem i říkal, že to jsou často děti a ženy, které jako otroci pracují při těžbě minerálu. Musí platit každý den a když neplatí, tak neustále čelí hrozbám můžeme akceptovat takové podmínky, které nás vlastně vrhají 200 let dozadu. Je, lidé jako otroci jsou nuceni eh, fárat hluboko do dolů, včetně dětí, a to jen kvůli tomu, že tam jsou tito ozbrojenci, kteří se zbraní v ruce čekají, až tedy vyjdete z těch dolů a dáte jim, co jste tam vytěžili. Takže té certifikace by bylo možné použít mnoho prostředků a myslím, že by nám mohla pomoci i občanská společnost vyjasnit tuto situaci. Já jsem se setkal se zástupci občanské společnosti v Kivu, kde se používá rtuť a ty odpady se eh, vyplavují do řeky kterou používá celá ta komunita. Jak je možné, že se lidé nestarají o sebe navzájem, ale ani o své životní prostředí. Jsem si jist, že lidé z té komunity, z té vesnice, všichni přijdou za pět let a budou mít problémy zdravotní. Kdybychom dnes řekli, že není možné takto zneužívat situaci, protože nikdo nevydává certifikáty, nikdo nic nekontroluje, nikdo neřeší to, jak funguje těžba. Pakliže by existovaly certifikáty původu nerostu, pak by to místním obyvatel, obyvatelům umožnilo vykonávat práci i se zaručením základních práv což mimo jiné je e, možnost zvolit si práci, tak aby to nebyla nucená práce, ale také by to umožnilo e, tedy zjistit původ nerostu. A tím se zase vracím zpět k základům. Možnost e, kontrolovat celý ten řetězec. A když hovoříme o poptávce a nabídce, tak je to totéž. tež. Trápí mě, že nerozumím tomu, proč bychom měli být proti průhlednosti tohoto řetězce, protože ty nerosty se nacházejí na tom samém místě pořád. A ve finále skončí v tom telefonu, který všichni používáme, takže otázka nabídky a poptávky toho moc nezmění, poptávka vždy zde bude ano, mohou nám to nabízet, ale mohou to nabízet za podmínek, které budou akceptovatelné, bez mučení. Když se podívám na svůj telefon a notebook, tak si vždy vzpomenu na to, když jsem eh, navštívil tyto doly, tak jsem eh, se nemohl dívat na ty děti, které v těch dolech pracují. Takže kdyby se podařilo kontrolovat ten dodavatelský řetězec, všem by to pomohlo bylo by možné ty, minerály, ty minerály těžit, byly by čisté a myslím, že je důležité zabránit tomu, aby ty zločinecké banky, ba, bandy vydělávaly tolik peněz. Vypracovali jsme studii, kde jsme v nemocnici Panzi zkoumali, odkud vlastně jsou ty naše pacientky, ty ženy, které k nám chodí. Většinou jsou z oblasti, kde je vysoká koncentrace dolů. Jde tu o kontrolu těchto oblastí a v dnešní době už to nekontrolují jen ty ozbrojené skupiny milice, Takže není možné oddělovat tyto dva problémy. Eh, Kongo je velká země, kladu si otázku, proč se to děje jen na východě. Od té doby, co jsme podepsali ty dohody, tak ty skupiny, které, kterým patří ty doly na ty vzácné nerosty, tak tam, kde jsou tyto skupiny, tak pokračují ty konflikty, takže ten jejich vliv je jasný a situace kolem eh, těch nerostů ovlivňuje i veškeré ostatní problémy. A co se týče bezpečnosti před volbami, tak současný velký problém ta současná situace v Demokratická republi- Demokratické republice Kongo víme, jaká ta situace je, že tam bují korupce, že státní zpráva je e, špatná, lidé neplatí daně, nemáme právní stát a za těchto podmínek nevidíme pro sebe budoucnost. Včera se mě někdo zeptal na přistěhovalectví a já jsem odpověděl, že tato otázka je důležitá zde v Evropě, ale jsem si jist, že kdyby existoval takový obchod, který by umožnil lidem, kteří žijí v těchto oblastech, aby měli možnost si vydělávat a pracovat a žít doma, tak by neriskovali své životy na středozemním moři, aby se dostali do Evropy. Ale problém spočívá v tom, že naše mládež už nemá naději o tu naději přišla, protože míra nezaměstnanosti v Demokratické republice Kongo je velmi vysoká. Už není normální se zeptat, kde pracuje. Eh, spíše normální se zeptat, už si někdy pracoval. Vysokoškolský diplom nic neznamená. Je potřeba hledat odpověď. A takovou odpovědí by bylo ku příkladu to, kdyby tito mladí lidé chtěli pracovat v dole, aby tam mohli pracovat, ale aby si za to slušně vydělali. Vypracovali jsme studie, kde jsme našli lidi, kteří živí z 26 dolarů na měsíc celou rodinu. Za těchto okolností a podmínek odcházejí děti do Jihoafrické republiky a odtud kdo ví kam. Dnes se nedočkáme řešení, pokud nedojde k důvěryhodným volbám, které by umožnily občanům se vyjádřit. Evropská unie by nám mohla pomoci, mohla by nám pomoci i občanská společnost, mohla by šířit osvětu. Lze hovořit s občany. Ženy už toho dělají mnoho, pro naši společnost, ale všechny ty aktivní ženy jsou už eh, v různých nutích, protože mají pocit, že politika není nic pro ně a proto se jí vzdají. A přitom v těch nevládních organizacích eh, konají skvělou práci. Myslíme si, že Evropská unie by nám mohla pomoci výchovou našich žen, aby se také podílely na řízení naší země, aby je vychovávala k politické činnosti. To by mohlo způsobit velký rozdíl. Když vidíme, jak ženy pracují v nevládních organizacích, tak by bylo jim dobré je také dostat do rozhodovacích procesů. Ku příkladu v boji proti korupci by bylo velice důležité, abyste nám pomohli a přiměli ženy k tomu, aby se ucházely o politické funkce, aby pomohly naší zemi se dostat z marazmu a systému korupce, který podrývá a ničí veškeré rozvojové možnosti naší země. Myslím, že jsem odpověděla na všechny otázky. Ano, opravdu si myslím, že jste odpověděl velice jasně že jste nám uvědomil, eh, že jste nám umožnil lépe si uvědomit celou situaci. Ještě dám slovo kolegu Louis Michelovi. To se chce vyjádřit na závěr, ještě nám zbývá pár minut. Ano, děkuji. Já se vyjádřím pouze stručně, protože jediné, co mohu učinit, je podpořit pana doktora Mukwegeho. Myslím si, že tato schůze přichází v pravý okamžik. Existuje zde tedy návrh dohody, jsou zde návrhy, aby ta dohoda, nebo aby ty závisky byly povinné, aby to bylo závazné. Myslím si, že někteří lidé chtějí zacházet ještě dále, ale já si myslím, že asi úplná kontrola nad tím nikdy nebude. To by se vlastně musel úplně rozetnout celý ten eh, řetězec těch minerálů. Jsou tam ekonomické důvody, Některé firmy prostě z těch ekonomických důvodů by mohly obcházet, mohly by brát, mohly by mm, brát ty dodávky minerálů z Koňské demokratické republiky, ale vlastně obcházely by to, ten původ. Tato otázka je velice důležitá pro všechny politické frakce. Je to opravdu závažné mít, nebo je důležité, abyste byl dohled nad celým tím řetězcem v oblasti s obchodování s minerály. Mm, musíme brát v úvahu původ minerálů, aby i ty výrobky, které se z nich zhotovují, eh, nebyly jaksi poskvrněny tou, tím původem. Myslím si, že to je asi taková zásadní věc. která by měla zabránit všem těm nešťastným dopadům situace, a které hovořil pan Mukwege. Pane doktore Mukwege, jste v Evropském parlamentu, máme speciální rámec k soudržnosti rozvoje Ehm, musíme usilovat o to, aby vlastně všechny výbory ehm, postupovaly jednotně. Nemůžeme zde hovořit o jedné věci a schválit jednu věc v jednom výboru, která bude protichudná k jiné, vývo- k jiné politice schvalované v jiném výboru. Takže hlasovat se bude příští týden. Bude to také i na téma konfliktních minerálů. Musíme se tedy rozhodnout, jaký k tomu zaujmeme přístup. Pak ještě, co co jsou ty další věci, o kterých jste hovořil? Myslím si, že jste velice jasně vysvětlil eh, o tom, jak to vypadá v Koňské demokratické republice. Také zde nyní víme o té nemocnici, o té nadaci, panzi, paní eh, kolegyně z EPP a ještě další. Budeme hovořit s komisí o financování z generálního ředitelství DEVKO a ECHO, protože opravdu není možné aby eh, se prostě rozlišovalo poskytování lékařské pomoci podle toho, zda ta žena byla znásilněna nebo zda eh, porodila v nějakých otřesných podmínkách. A ještě kromě toho, že jsem předsedkyní toho výboru, tak jsem také spolu předsedkyní s panem eh, Elmarem Brokem. Máme rovněž za úkol pozorování v oblasti takže jsem velice ráda, že teď žádáte, aby Evropská unie podpořila situaci v zemi při přípravě na volby, které se mají konat příští rok, aby ty volby se konaly v prostředí dialogu, aby ty volby mohly proběhnout míru milovně a nevraceli jsme se do té situace v 90. letech. Také vím, že někteří kolegové zde jsou v těch delegacích a i ostatní kolegové budou pozorně sledovat celý ten volební proces. Velice vám ještě jednou děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Opravdu jste nám poskytl mnoho věcí, nad kterými můžeme přemýšlet. A ještě chci říci, že někdy v našich výborech máme pocit, že hovoříme o nějakých vzdálených problémech, někdy hovoříme o nějakých velice technických tématech, ale musíme si uvědomovat, že naše práce potom má dopad na eh, každodenní život lidí. A dnes jste nám to ještě připomněl. Takže jménem ostatních bych vám ještě jednou chtěla poděkovat za to, že jste mezi nás dnes přišel. And, um, before closing the... Ještě předtím, než eh, zakončím tuto zkuzi, tak bych chtěla kolegům připomenout, že dnes se koná promítání filmu v rámci uh, udělování Sacharovovy ceny a jeden z těch filmů je právě o Konžské demokratické republice. Bude se to konat v půl sedmí bude tam přítomen i pan doktor Mukwege. Film bude o školách, o vzdělávání v Koňské demokratické republice. Takže pokud vás to zajímá, přijďte v půl sedmé do parlamentária. Děkuji všem za to, že přišli a děkuji také tlumočníkům.